Gerbėjai kolegos, parlamentarai. Vážení kolegové, vážení poslanci, vážení hosté, dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že mohu předsedat také odpolednímu zasedání tohoto jednání společně s kolegyní z výboru ITRE, paní Patriciou Toja Společně budeme tomuto zasedání předsedat. Doufám, že nás čeká obohacující zasedání. Začneme tedy druhou část eh, Evropská energetická politika pro udržitelný růst a konkurenceschopnost. Evropská energetická problém, eh, politika se potýká s řadou eh, výzev, potíží a proto je třeba se zaměřit eh, na integraci všech našich cílů do jednoho systému za účelem dokončení jednotného trhu, tak abychom zajistili spolehlivé dodávky za dostupné ceny jak pro podniky, tak spotřebitele a abychom zároveň snižovali emise CO2. Budeme diskutovat o tom, jakým způsobem těchto cílů společně dosáhnout. Pokud se budete chtít na něco zeptat během dnešní diskuze, která bude následovat po hlavních vystoupeních, tak vás poprosím, abyste vyplnili žluté kartičky, které máte k dispozici. Ty posléze schromáždíme a sestavíme z nich seznam řečníků. Pan Tajány má bohužel spoždění, dorazí zhruba za 20 minut a proto nejprve předám slovo panu Bejerovi, Bejererovi, generálnímu řediteli Business Europe. Máte slovo, prosím. Thank you, Archie Chairman. Uh, and... Děkuji. Uh... Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za pozvání, děkuji Litevskému parlamentu i Evropskému parlamentu za zorganizování tohoto zasedání. Myslím, že to je vynikající nápad eh, věnovat se tomuto důležitému tématu právě nyní, kdy se chystají velice důležitá rozhodnutí jak na komisi 22. ledna, tak eh, samozřejmě také eh, se nám v únoru chystá Evropská rada. Ještě jednou tedy děkuji za toto pozvání a za možnost eh, vystoupit zde s našimi názory. Víte, že celá energetická diskuze je velice důležitá. V sázce je opravdu hodně jak pro evropské eh, zaměstnavatele, pro evropské podniky a je tady celá řada věcí, které eh, si myslím, že je třeba velice pečlivě zvážit. Je to také hodně eh, problémů, které zůstávají nedořešeny. My se domníváme, že třeba přeorganizovat současné politiky, protože Jinak nebude možné provést reindustrializaci, posílit průmyslovou základnu. Nepůjde to bez značné změny energetické politiky. A je tady řada problémů, s nimiž se musíme vypořádat. Za prvé, tím prvním problémem, on je možná zjevný, ale je třeba ho zdůraznit, to jsou vysoké ceny energií. Víme, že eh, ceny za elektřinu a plyn se v Evropské unii značně zvýšily a Přitom eh, u hlavních zemí, které nám konkurují, se ceny snižují. U cen elektřiny je to 37 eh, v zemích OECD mezi roky 2005 až 2012. Eh, došlo tedy k tomuto nárůstu, zatímco ve Spojených státech ceny klesly o 4 což samozřejmě znamená značný dopad na konkurenceschopnost mnoha odvětví. Pokud jde o plyn, tam je ta situace mnohdy eh, horší z celé řady důvodů. Ale ta situace v zásadě vypadá velice podobně, když se eh, když si promluvíte s řediteli velkých průmyslových podniků, Takové jdou dva důvody, proč neinvestují v současné době v Evropě. A jsou to za prvé energetické ceny, energetické náklady obecně a ta situace je komplikovanější, ale pokud by měli jmenovat skutečně dvě věci, které, je, které, jim, které jim brání, tak jsou to vysoké ceny na energie a přístup či dostupnost financování v rámci EU. My musíme tedy řešit ty vysoké ceny energií. Kromě toho eh, zde dochází k jistému překryvu s klimatickými cíly a dalšími cíly v oblasti ochrany životního prostředí, což vede k pokřivení situace. Asi se shodneme, a my jsme o tomto už tady diskutovali, že ceny na uhlík jsou zatím poměrně nízké a to z toho důvodu, že došlo k ekonomické krizi a druhým důvodem je to, a k tomu se ještě podrobněji vrátím, že řada systému na podporu obnovitelných zdrojů Eh, teď dnes eh, funguje, tyto systémy byly za, zavedeny a znamená to, že 870 milionů eh, tun se musí zapracovat do našeho hodnocení co také eh, je nedostatkem, je nedostatečná koordinace mezi členskými státy. Jsme v situaci, kdy evropské energetické trhy a propojení v oblasti energetiky eh, jsou sice vyšší než dříve, ale ta míra potřebné koordinace není dostatečná. Demonstruji to na jednom příkladě, a to je eh, nizozemská energetika, která má dopad na celý energetický trh v Evropské unii, na průmyslovou politiku, ale velký dopad především na sousední země a rozhodnutí eh, Nizozemska nijak nebylo blíže koordinováno se sousedy či s evropskou úrovní. Je tady tedy celá řada problémů, jež musíme řešit a když se podíváme na eh, energetiku v Evropě celkově z nadhledu, a pokud situaci v Evropě srovnáte se Spojenými státy, tak uvidíte, že naše energetická produkce eh, je stále méně ekologická, nákladnější a výrobci eh, nejsou příliš ziskoví. Eh, ve Spojených státech je výroba ekologičtější, ziskovější, levnější, takže něco musí být špatně v nastavení našeho systému a to je to, co musíme vyřešit. Business Europe tedy eh, rozpracoval čtyři politická doporučení na řešení současných problémů. Tím prvním je to, co jsem už částečně zmiňoval, a to, že bychom měli eh, obnovit rovnováhu mezi klimatickou politikou, politikou na ochranu klimatu a naší konkurenceschopností. Navrhujeme tedy eh, zavést cíle pro nákladovou konkurenceschopnost a také zabezpečení zajištění dodávek. Víme, že je potřeba dostat naší odpovědnosti, pokud jde o ochranu klimatu, ale na druhé straně si myslíme, že jsme se příliš soustředili na jediný pilíř a přitom ty pilíře, pilíře jsou tři. Jednak nákladová konkurenceschopnost, zajištění dodávek a třetím pilířem je ochrana životního prostředí a klimatu, ale všechny tři pilíře musí být postaveny naroveň a můžeme toho dosáhnout jedině tak, že se stanovíme jasné cíle pro nákladovou konkurenceschopnost, abychom vyřešili eh, to, že se nám tady rozevírá propas mezi konkurenceschopností Evropy a našimi konkurenty. Druhá věc, eh, která je důležitá. Možná tady se úplně neschodneme s vámi. My se domníváme, že bychom neměli stanovit eh, tři eh, cíle, ale jediný cíl pro emise CO2, protože více cílů více pokřivuje situaci a myslím si, že je také lepší vyslat jasný signál vůči investorům, vytvoříme tak dostatečnou jistotu pro investice. Neznamená to, že nezohledňujeme vysokou hodnotu, kterou přináší obnovitelné zdroje energií, ale znamená to, že nechceme eh, tyto zdroje stále dotovat. Máme tím na mysli to, že budeme podporovat technologii v okamžiku zavádění na trh, ale ne trvale, čehož eh, jsme často eh, svědky. Zase Příkladem může být Německo, kde mám dobrá čísla a navíc je to velký trh, kde výpočty ukazují, že snížení o jednotunu CO2 v Německu prostřednictvím solárních panelů nás přijde na 600 eur. Takže i když bude cena uhlíku 30, eh, což by se řada lidí přála, já to nespochybňuji, tak přesto bude ta cena 20krát nižší, než je ta cena teď eh, ta energie vyrobené prostřednictvím solárních panelů. A s tím je potřeba něco udělat. Já už jsem říkal, že usilujeme o jediný emisní eh, cíl a za tímto účelem bude potřeba dobře nastavit eh, ambice v všech regionů na světě. Myslím tím následující. Je potřeba se podívat trochu do historie, která ukazuje, že Evropa mm, se snažila hodně na, eh, těchto věcech pracovat. My jsme dosáhli eh, řady cílů. Teď máme ten cíl snížení o 20 do roku 2020. Navíc jsme připraveni podpořit eh, cíle i po roce 2020 až do roku 2030, i kdyby se na globální úrovni nic nezměnilo. To, myslím, není úplně tak ehm, zjevné, ale i my si myslíme, že to je ta nejlepší cesta a podporujeme systém ETS, protože to je zatím nejlepší systém, který je k dispozici. Ale zároveň si myslíme, že je třeba přizpůsobit eh, ambice, které máme oproti tomu, co ostatní jsou připraveni přijmout, protože je jasné, že nedokážeme zachránit celou planetu sami, je jasné, že náš podíl na globálních emisích je 11 víme, že většina dalších regionů na světě vypouští stále více emisí, takže náš podíl emisí v roce 2030, což je ten referenční rok, bude pouhá 4,5 Taková jsou tedy očekávání takže i kdybychom snížili naše emise na nulu, tak by to nijak eh, směřování celého světa nezměnilo, což neznamená, že bychom neměli eh, vzít na sebe svou odpovědnost, ale je třeba se zamyslet nad eh, naší strategií a myslím si, že se ukázalo, že to, že člověk inspiruje správným příkladem, úplně nepřineslo ty žádoucí výsledky. Naším přáním byla ambiciozní eh, globální dohoda, nicméně ve Varšavě ta situace nakonec vypadala jinak. Já sám jsem měl radost, že jsme měli možnost vyměňovat si názory jakožto podnikatelská komunita s vyjednávači, ale byli jsme svědky mm, toho, že mm, se věci nevyvíjely správným směrem. Čína a Indie váhaly, Japonsko uh, se rozhodlo, že přejde od minus 25 na plus 3, ale nakonec se to ustálilo na minus 5, jestli se nepletu. Každopádně eh, celkově eh, to nebyl úplně žádoucí vývoj a eh, my si myslíme, že třeba stanovit si cíle realisticky. Chceme tyto cíle podpořit, ale musí to být cíle reálné. Minus 40 eh, podle našeho názoru není reálným cílem, je to cíl příliš vysoký a my si přejeme, aby to byl přizpůsobitelný, uspůsobitelný cíl. To znamená, ať už je ta ambice jakákoliv, tak eh, se to podrobí vyjednávání. A pokud více zemí, než v tuto chvíli očekáváme, bude schopno přistoupit na globální dohodu, tak samozřejmě můžeme ten cíl navýšit, ale zatím se to tak nezdá. Takže bychom měli mít potřebnou flexibilitu rovněž ke snížení, abychom neopakovali, chybu z Kodaně. Už jsem říkal, že bychom chtěli ponechat ETS jako základ celého systému, protože ačkoliv tento systém vykazuje určité problémy, ale ty jsou způsobeny hlavně hospodářskou krizí. Je to přesto systém přínosný, protože je řízen samotným trhem. Dokonce bych ani nevyloučil, že v budoucnu po roku 2020 eh, možná vznikne určitý prostor pro zavedení mechanismu, který zajistí eh, jiný vývoj trhu, ale pokud k tomu dojde, tak to musí být mechanismus předvídatelný, transparentní a nesmí být veden nějakými krátkodobými politickými Eh, motivy. Už jsem říkal, eh, že jsme skeptičtí, pokud jde o dopad dotací na sektor obnovitelných zdrojů. Byli bychom rádi, kdyby ty dotace postupně mizely, byly snižovány, ačkoliv víme, že jsou tady potřeba, eh, že to není možné provést přes noc a je třeba nabídnout investorům určitou eh, jistotu. Přesto jsou to dotace, které eh, pokřivují trh eh, a chceme podporovat nové technologie pouze v počátečních fázích, ale nikoli v trvale. Teď abych se vrátil ještě k otázce koordinace. Myslíme si, že budeme potřebovat povinný systém koordinace. Uvedl jsem příklad z Nizozemska, Myslím si, že bude potřeba zavést povinné konzultace. Samozřejmě, že to zůstane v kompetenci členských států, to vůbec nespochybňujeme, ale nech, my chceme ne více Evropy v této oblasti, ale lepší eh, zásah z evropské eh, úrovně. Další věc, která je podle mého názoru důležitá, se týká ETS. ETS, jak jsem říkal, je správný systém, ale musíme si uvědomit, že byl připraven mm, nikoliv jako fiskální nástroj. Takže e, musíme si uvědomit, jak e, probíhaly ty nedávné diskuze, do kterých byly zapojeni také ministři financí což dokládá, že alespoň v některých členských státech do jisté míry se tento nástroj stal v podstatě fiskálním instrumentem a to přitom nebylo jeho původním záměrem. Bylo tomu přesně naopak, takže si myslíme, že finanční prostředky získané z ETS by se stoprocentně měly znovu investovat v tomto odvětví, buď to jako očkodnění nebo kompenzace pro to, abychom zůstali konkurenceschopní celosvětově, anebo pro přímé investice Eh, do ekonomiky v této oblasti, v oblasti výzkumu, vývoje, tak abychom dokázali připravit nové technologie, které budeme potřebovat pro naplnění eh, cílů, které bychom naplnit chtěli. A v neposlední řadě je tady důležitá ještě jedna věc, eh, a to je otázka diverzifikace zdrojů dodávek energií. Samozřejmě, že to je věc, která se Eh, řeší již dlouho. Je třeba se zaměřit eh, také na vnitřní eh, diverzifikaci a znamená to i vzít v potaz břidliční plyn. Já jsem například měl možnost zúčastnit se i partnerství, východního partnerství a je třeba toto vnímat ekonomicky i strategicky a my víme, že plyn bude sehrávat velkou a významnou roli a víme, že naše tradiční zdroje se vyčerpávají, to znamená, že budeme muset hledat alternativy a břidličný plyn musí být alternativou. Myslím, že bychom ho neměli vylučovat. Dostávám se k závěru. Myslím si, že je velice důležité, abychom nastavili správnou rovnováhu mezi energetickou politikou, klimatickou politikou. To je důležité pro průmyslovou Evropu, ale samozřejmě to nestačí. Je potřeba zlepšit přístup k financím, mít dostatečně eh, kvalifikované pracovníky, dostatečně otevřený trh, flexibilnější pracovní trh, ale to už jsou jiná témata. A Myslím si, že eh, klíčovou součástí toho je právě energetická politika. Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za pozvání a děkuji za pozornost. Ačiū Europos, Europos verslo konfederacijos generaliniam direktoriui. Děkuji. Eh, pane generální řediteli eh, Bayere, eh, byla to velice zajímavá prezentace. Já si uvědomuji, že tady bude celá řada otázek, protože vy jste tu představil úplně jinou pozici, než jsme dosud slyšeli. A protože pan Tajany dosud nedorazil, tak bych chtěl dát slovo profesorovi Utrechtské univerzity panu Cornelisu Blokovi, který bude hovořit o zdrojích obnovitelné energie a o udržitelné energetické rovnováze. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát za to, že mám možnost k vám krátce promluvit na téma budoucnost obnovitelných energetických zdrojů v Evropské unii. Já bych ve své prezentaci rád pojednal o třech tématech. První z nich je, jaký bude příspěvek obnovitelné energie v roce 2030. Druhá otázka, o které se často debatuje, zní, jak integrovat velké množství energie z obnovitelných zdrojů do elektrických do systému elektrické síti a za třetí, eh, jakými pobídkami lze dále posílovat sektor obnovitelných zdrojů. Takže k té první otázce. Eh, jaký bude příspěvek obnovitelné energie v roce 2030? My, abychom odpověděli na tuto otázku, jsme vypracovali eh, model, globální model a e, zkoumali jsme, jak rychle lze rozvíjet e, obnovitelné zdroje a brali jsme v úvahu všechny možné technologické, ekonomické a další e, aspekty a omezení. Já nebudu zabíhat do detailu toho modelu, ale pouze vám představím jeden z hlavních výsledků a to je tento obrázek, kde vidíte scénář vývoje až do roku 2030 já se obávám, že ze zadu sálu není všechno úplně čitelné, tak já se to pokusím co nejlépe popsat. E, ta horní čára je e, úplný objem využívané energie a jak vidíme, tak ta klesá, e, protože věnujeme značnou pozornost energetické účinnosti a jejím možnostem. Pan, o tom patrně řekne více pan Bowie po mně. A tady dole eh, vidíte ty barevné proužky, což jsou podíly eh, jednotlivých druhů obnovitelné energie. Takže eh, v roce 2030 je možný příspěvek až ve výši 40 což celkem dobře zapadá do současného vývoje, je to v podstatě jenom eh, extrapolace současného trendu. Když si eh, rozebereme ty jednotlivé zdroje obnovitelné energie, tak vidíme, že eh, je to poměrně různorodé, zdrojů jednotlivých je mnoho. Dole v modrém vidíme větrnou energii, přímořskou a vnitrozemskou a potom tam máme ty žluté a oranžové proužky, to jsou různé formy solární energie využívané jak na produkci elektřiny, tak tepla. Potom tu máme hydroelektrárny, ty jsou poměrně stabilní, trochu geotermální energie a potom e, podíly různých biozdrojů. E, a z těch nejdůležitější je odpad, ale také e, svým dílem přispívají zbytky dřeva a plodiny, které se pěstují pro tento účel. Takže je to poměrně eh, pestrá směsice a v tomto scénáři eh, má elektřina eh, veli, mnohem větší podíl na celkové spotřebě energie což potom by mělo umožnit mnohem, stavbu mnohem více větrných a solárních elektráren. Takže myslíme si, že podíl 40% v roce 2030 je možný. Tady se podíváme na rozdělení podle sektorů. Vidíme, že největší je ten podíl u e, stavebnictví, trochu méně e, u průmyslu. Tam jde e, tam, je, tam, tam jde více elektřiny na vytápění a potom tu máme dopravu, kde čekáme, že podíl bude zrůstat. Takže tady vidíme ty podíly eh, obnovitelné energie v různých sektorech a všude je možné navýšení. Nakonec se podíváme na náklady Tady eh, vidíme tu horní čáru, to je linie investic. Ta říká, kolik je potřeba ročně investovat eh, a tyto investice jsou naprosto zásadní. Je třeba investovat eh, okolo 2% HDP ročně, abychom se mohli posouvat tímto směrem. To se netýká pouze obnovitelných zdrojů, ale také energetické účinnosti a posilování přenosových soustav a vývoje zdrojů. Takže Celý tento balíček si žádá tuto roční investici. Nejde tady o náklad, to je něco jiného, ale o investici. Pak jsou tu také úspory, to je ta spodní modrá čára, ta samozřejmě se zvyšuje eh, během let, protože se nevyhneme nákupu eh, fosilních paliv a pak tu máme eh, tu zelenou čáru, čistý náklad, kde vidíme, že za těch prvních 15 let máme čisté investice a potom už máme čisté výnosy. To samozřejmě závisí na předpokladu cen ropy, ale nezahrnuli jsme tady ceny CO2. Pokud bychom zahrnuli eh, cenu CO2, tak ty výnosy by byly ještě vyšší. Eh, je samozřejmé, že je zásadní také redukce emisí do roku 2030, emisí skleníkových plynů a zejména CO2, ty eh, jsou nyní asi o 50% nižší než v roce 1990. Eh, tím se dostáváme k další otázce, jak integrovat obnovitelné zdroje do eh, elektrických sítí. Já tady nebudu ten scénář popisovat detailně, pouze proberu různé možnosti. Nejprve vám ukážu obrázek toho, jak ten elektrický systém dnes vypadá. Toto je takový běžný stav, běžný scénář v Německu. To vidíme, eh, jak vypadá produkce energie v jednom zimním eh, lednovém týdnu. Vidíme, že to složení je stále poměrně tradiční. Vidíme, že za jeden týden v Německu se vyprodukuje eh, toto množství energie Vidíte tady ten vzorec střídání dne a noci z vrcholy a dny. Máme tu podíl e, určitý větru a sluneční energie, ale toho sluníčka není v zimě zase tolik. A potom tu máme e, elektřinu vyrobenou z jiných zdrojů, ze velice známých zdrojů. Začíná se nejlevnější možností ze všech obnovitelných energií což je, máme tu jadernou energii, což je ta to je, což je to červené pásmo, potom hnědé uhlí, černé uhlí a to oranžové je zemní plyn. Takže toto je typický vzorec Tradičně plynové elektrárny se na noc vypínají a vyrábějí elektřinu ve dne, což tady na tom grafu také vidíme. Takže takhle to vypadalo i před deseti lety a dnes v zimním týdnu, kdy je málo slunce, je to v Německu velmi podobné. Teď se podívejme, eh, jak to vypadá v létě. Toto je červnový týden. Eh, týden eh, letošním roce v červnu. Jak tady vypadá produkce elektřiny? Vidíme tady úplně jinou situaci. Velké množství solární energie, která se vyprodukovala přes den, a všechny energetické společnosti už vědí, že už tu vlastně není žádný prostor pro zemní plyn. Jak vidíte, tak to oranžové pásmo eh, v podstatě už vůbec není nutné. Vidíte také, že uhelné elektrárny eh, se utlumují eh, o víkendu a dokonce i u jaderných elektráren eh, se musí snižovat produkce o víkendu. Takže to je úplně jiná situace. Tady stojí za zmínku dvě věci. Za prvé, ta zbývající zátěž je mnohem stabilnější, než bývala v minulosti. Ten rozdíl mezi denní a noční zátěží, když si odečteme obnovitelné zdroje, je mnohem nižší. A dále e, vývoj produkce z obnovitelných zdrojů je poměrně hladký. Větrná a sluneční energie velice fluktuje. E, každý rok, každých 10 minut se musí e, produkce upravovat. To je takové obecné povědomí, nicméně není tomu tak. Dále stojí za zmínku, že v tradiční situaci cen energie máme poměrně značné rozdíly mezi dnem a nocí a kvůli vyššímu podílu sluneční a větrné energie se ceny snižují. Takže vzhledem k nižším maržím jsou v Německu ceny energie mnohem nižší než bývaly, což se přelévá částečně i o, u, do dalších zemí a už si e, například nizozemské podniky stěžují na nízké ceny energie v Německu. Někdy jsou ty ceny dokonce i záporné. Umíte si ale také představit, co by se stalo, kdyby stále přibývalo solární energie. Tady na tomto obrázku e, vidíme, že ten vzorec má jeden vrchol, ale tady to už vypadá jako takové velbloudí hrby, jak se tomu říká, dva vrcholy za den a bude se to posouvat e, ještě dále. Bude také noční vrchol u e, konvenčních elektráren a bude nejnižší spotřeba ve dne. Takže tady hovoříme opravdu o zásadních změnách eh, energetického systému. Ty elektrárny budou fungovat úplně jinak než dosud. A to je teprve začátek. V Německu a dalších zemích se čím dál více hovoří o eh, obnovitelných zdrojích, eh, hovoří se i o zdvojnásobení podílu Samozřejmě z hlediska nabídky a poptávky. Je tu poptávka po flexibilitě. Tady vidíme, eh, jaké máme možnosti. Jaké máme možnosti flexibility eh, v energetických soustavách? Za prvé je to flexibilita dodávky. A to by mělo platit pro elektrárny všech typů, nejen pro konvenční, ale také pro elektrárny využívající obnovitelné zdroje. Ty také musí být flexibilní ten eh, dosávadní koncept je naprosto zastaralý a na to už přistupuje celá řada eh, elektráren. Dále eh, je zapotřebí flexibilita na straně poptávky a tady také zdaleka nejsou všechny možnosti vyčerpané. V budoucnosti například v domácnosti, kdy budeme mít více tepelných čerpadel a v více tedy flexibility ve využívání eh, elektřiny ve dne eh, či v noci. A dále třetí a zatím asi nejdůležitější složkou je síť. Ta nabízí celou řadu eh, možností flexibility Eh, lze tu síť využívat tak, že vlastně eh, elektřina se vyprodukuje někde, spotřebuje se eh, někde jinde, takže využívání rozšířených sítí tady hraje kritickou úlohu. A pak tu máme skladování energie. To se většinou posouvá do popředí, ale z ekonomického hlediska e, nejde o možnost číslo jedna. A stejně tak konverze e, elektřiny na plyn není krátkodobě e, dobrá možnost. To možná až tak za 20 let, ale prozatím je potřeba využívat jiných možností. My jsme detailně analyzovali e, situaci v Německu a zkoumali, co by se stalo, e, kdyby Německo e, nerozšířilo své přenosové soustavy. A dospěli jsme k závěru, že do roku 2030 by ten dopad byl stále ještě velmi omezený. Takže my víme, jaké má Německo ambiciozní plány na expanzi sektoru obnovitelných zdrojů, ale i v rámci těchto plánů by eh, se změny projevily pouze omezeně do roku 2030. Samozřejmě by to bylo levnější, pokud by přenosová soustava byla rozšířenější, protože by byly lepší možnosti optimalizace. Takže e, přenosová soustava je jednoznačně e, zajímavé a důležité téma. Takže to byl takový hrubý přehled toho, co by se dalo dělat a závěr zní, že máme e, mnoho možností, jak zvýšit flexibilitu energetického systému, systému elektřiny. Jsou tu určité problémy, ale dají se vyřešit. A třetí bod eh, mé prezentace. Vidím, že ještě mám trochu času, eh, takže to vezmu celkem rychle. Odpovídáme na otázku, jak podporovat eh, energii z obnovitelných zdrojů do budoucna. Je tu celá řada možností. Tady Někteří z vás vědí, že máme Máme systémy kvót, systémy tarifů, čím dál populárnější jsou veřejné zakázky a v Evropě panuje značná různorodost, pokud jde o systémy pobídek pro eh, obnovitelné zdroje. Do určité míry se dá říci, že jsou tu konvergence v hlavních tématech, některé zemi, které mají kvóty na obnovitelné zdroje, tak ty kvóty zmenšují nebo přecházejí na e, tarify. My jsme provedli analýzu e, všech různých systémů, e, které v Evropě existují. Zkoumali jsme, které fungují lépe a které hůře. A tady je to, co jsme si z toho vytáhli, to ponaučení. naučení Trochu se to liší od takových těch konvenčních pravd, které říkají, že je zapotřebí větší konvergentnosti, větší harmonizace, to sice určitě ano, ale poděkud jiným směrem. Takže tady vidíme tři hlavní závěry naší analýzy. Za prvé, to se často říká, v mnoha zemích je třeba poskytnout spolehlivý eh, rámec podpory protože časté a nečekané změny politiky podkopávají důvěru investorů. Takže to je doporučení číslo jedna. Za druhé je zapotřebí uvažovat o investičních rizicích, protože systémy mohou být navrženy různými způsoby a e, některé systémy vedou k mnohem větším rizikům pro investory a ano, už budu končit a proto také k vyšším cenám e, obnovitelné energie. Takže redukce rizika rovná se redukce nákladů. A potom e, vždycky je dobré přizpůsobit úroveň technologie tržním podmínkám. Takže my jsme zaznamenali e, snižování podpory pro obnovitelnou energii v nedávných letech, ale bez přizpůsobování pod, aktuálním podmínkám e, není nějaká změna možná. Takže abych e, mohl nějak shrnout, tak e, rozšíření obnovitelných zdrojů je možné, obnovitelné a obnovitelná energie se dá začlenit do přenosové soustavy a pokud jde o podporu, tak nejlépe bude přístup šitý na míru, ten je, ten je nákladově účinnější než úplná harmonizace. Děkuji mnohokrát. Našičej děkuji profesoru panu Korneliu Bloku. Děkuji, pane profesore. Děkuji za vaši prezentaci, pane Bloku. Pan Tajany dorazil, kolegové, takže my ho zde vítáme. Děkuji za to, že věnujete čas našemu dnešnímu slyšení. Já teď předám slovo komisaři, který bude hovořit eh, o bezpečných a dostupných energetických zdrojích pro konkurenceschopný průmysl. Já budu hovořit svým jazykem, říká pan komisař. Dámy a pánové, národní poslanci, europoslanci, ta naše dnešní schůze si myslím, že má klíčový význam, aby se otázka energetiky zasadila do kontextu návratu ke konkurenceschopné a moderní průmyslové politice. Jak víte, Evropská komise se stanovila cíl 20 HDP do roku 2020 eh, by mělo být zajištěno výrobou. My za několik týdnů předložíme sdělení, které bude sloužit také k tomu, abychom významně přispěli k únorové Evropské radě, kde se bude diskutovat právě o konkurenceschopnosti průmyslového systému. Já si myslím, že vedle fiskal kompaktu potřebujeme také industrial kompakt, průmyslový kompakt, abychom vyvážili politiku rozpočtových škrtů politikou podpory reálného hospodářství. Abychom měli moderní průmyslovou politiku, tak je jasné, že musíme řešit eh, důležité otázky. Musíme své úsilí zaměřit na nové technologie, inovaci, přístup na trh, internacionalizaci, přístup ke kapitálu, lidský kapitál, schopnosti, vzdělávání, znalosti, ale je zde jeden důležitý pilíř a sice energetická politika. Není náhodou, že Evropská rada v červnu svěřila Evropské komisi úkol připravit právě s výhledem na únorovou radu dokument, kde by se uvádělo, jaký je dopad energetické politiky na průmyslovou politiku. Pracujeme na tom s komisařem Ettingerem a naše práce bude představena před zasedáním Rady v únoru. Máme ambiciozní cíle. Například tabulky pro energetiku. Bude to znamenat velkou transformaci energetického sektoru i celého našeho hospodářství. Máme také přechodný eh, rámec eh, pro energetiku do roku 2030, eh, to je také důležité. My potřebujeme adekvátní politiky i ze střednědobého a krátkodobého hlediska, abychom se ujistili, že ty ambiciozní cíle budou splněny za minimální náklady pro průmysl a pro společnost. Potom musíme mít konstantní přístup a spolupráci mezi politickými akcemi. Musíme mít na paměti to, že naší hlavní prioritou je zlepšit konkurenceschopnost Evropské unie, především s ohledem na ostatní svět. Vysoká nezaměstnanost a průmyslová základna, která klesá a zaniká, tak to je jasné situace, kdy musíme podporovat průmysl a využít všechny výrobní hospodářské příležitosti, které nás povedou směrem k nízkouhlíkové ekonomice, která bude efektivně využívat zdroje. V tomto kontextu je prioritní otázka nákladů, energetických nákladů. Ceny jsou v Evropě příliš vysoké, jde tam o naši konkurenceschopnost, platíme za elektrickou energii mnohem více než v Číně a vyrábět takovými to náklady znamená skutečně jako kdybyste měli na křídlech olovo. Takže je jasné, že musíme vyřešit energetickou otázku, abychom podpořili naše, naše konkurenceschopnost. Problém je všech, problém se týká všech. My jsme teď analyzovali údaje Mezinárodní energetické agentury a z toho vyplývá, že průmysloví spotřebitelé v Evropě spolu tedy s japonskými spotřebiteli platí dvakrát více za elektrickou energii, kterou nakupují, než eh, podniky ve Spojených státech. K tomu se ještě přidává cena zemního plynu, která je třikrát nižší. A pak zde je také ve Spojených státech eh, břidličný plyn. To je další věc, na, které, na kterou bychom se měli zaměřit. Evropská rada se v tom vyjádřila poměrně jasně. Je třeba postupovat před. Já si myslím, že bychom měli mít k tomuto tématu, k této otázce neutrální přístup. Jsou zde ekologické problémy, jistě, ale jsou zde i ekonomické a průmyslové otázky, které musíme vzít v úvahu. Spojené státy postupují na světové scéně díky své konkurenceschopnosti, která je výsledkem nízkých nákladů na energii které jsou způsobeny využíváním břidličného plynu. Takže Evropa nemůže zavírat oči před touto otázkou. Musí vědecky, bez jakýchkoliv předsudků pro či proti, ověřit, zda je možné těžit břidličný plyn, aniž by se tím poškodilo životní prostředí a využít břidličný plyn jako zdroj energie pro naše podniky. A to je pouze jeden z nástrojů, které máme k dispozici, abychom mohli vést energetickou politiku. Některé země Unie žádají, abychom nebyli zdrženliví v tomto ohledu. Například eh, britský kancléř Cameron, nebo tedy premiér, napsal předsedovi komise a žádal ho o rozhodné kroky v této oblasti. Já si myslím, že bychom měli pozorně a inteligentně provést analýzu dopadu na životní prostředí a teprve poté přijmout rozhodnutí. Protože ceny jsou pro nás už příliš vysoké. Pak jsou zde neenergetické složky cen, to znamená eh, daně, schémata podpory na rozvoj energetických nebo obnovitelných zdrojů energie, eh, doprava a tak dále. tyto náklady mohou eh, vytvářet 30 až 40 takže tyto neenergetické složky ceny mají velký, až příliš velký vliv na cenu energie. Jak jsme říkali, je to zásadní pro průmysl a nejen pro průmysl, který má velkou spotřebu energie, kde tyto náklady mohou představovat 30 až 40 veškeré veškerých nákladů na, vý, na výrobu, ale je to zásadní i pro malé a střední podniky. Podpořit eh, takové věci, jako je ocelářství, taková odvětví jako ocelářství nebo výroba hliníku, to je důležitá věc, protože si musíme uvědomit, eh, že jejich eh, příspěvek, jejich přidaná hodnota je vysoká vzhledem k tomu, kolik vytváří pracovních míst a také mají velmi důležitou strategickou pozici v rámci hodnotového řetězce. Takže zde máme na jedné straně příliš vysoké náklady, ale máme zde také průmyslové reality, průmyslové subjekty, které jsou zásadní pro konkurenceschopnost Evropy. Jak tedy čelit k problému příliš vysokých energetických nákladů pro průmyslová odvětví, která nemůžeme a rozhodně ani nechceme zatratit. Energetická účinnost je odpovědí. Je to považováno za účinnou reakci na vysoké ceny energie. Jak byly? Jsou tam ale rozhodnutí nebo projekty na vysoké úrovni, tak automaticky narážíme na problém delokalizace, protože příliš vysoké náklady na energii vede k tomu, že velké průmyslové podniky, které mají velkou spotřebu energie, se stěhují mimo Evropskou unii, přesouvají výrobu mimo Evropskou unii. Je tedy třeba přísně analyzovat příčiny, které vedou k těmto vysokým cenám. Musíme to velmi důsledně vyhodnotit a musíme také zlepšit koordinaci národních politik. A je také prioritou, aby doprovodná podpůrná opatření na evropské úrovni pro podniky s vysokou spotřebou energie nespůsobila pokřivení trhu a aby zajistila také rovné podmínky na celosvětové úrovni. Je třeba také uplatňovat pravidla pro ochranu volné soutěže. Tato pravidla vznikla kvůli volnému trhu a podle mého názoru si myslím, že nejsou už úplně vhodné, protože situace se změnila 50. letech naše energeticky náročná odvětví se konkurovala pouze na vnitřním trhu. Ale teď, když je geopolitická situace zcela odlišná, tak musíme konkurovat eh, subjektům, jako jsou eh, jihoazijské, čínské, brazilské či indické podniky. Takže i pravidla pro ochranu hospodářské soutěže by měla být určitým způsobem přepracována. Samozřejmě volná soutěž je důležitá, hospodářská soutěž je důležitá, ale je třeba také aktualizovat tato pravidla, aby odpovídala změněným okolnostem. Pokud jde o ten náš rámec, který se týká energetiky a kvality ovzduší po roce 2020, to musí být koherentní a musí být také ambiciozní, dostatečně ambiciozní, aby se dále nezvyšovaly rozdíly cen energií mezi Evropskou unii a hlavními konkurenty Evropské unie ve světě. Abychom dosáhli tohoto cíle, musíme využít všechny potenciálně i dostupné zdroje, od obnovitelných zdrojů až po nekonvenční zdroje, s tím, že budeme klást důraz na výzkum a vývoj. V naší strategii o reindustrializaci se zaměřujeme na všechny tyto aspekty. Když hovoříme o reindustrializaci Evropské unie, tak hovoříme také o politice, která je zaměřená na energetické úspory a obnovitelné zdroje energie, i když to nebude snadné, ale výhledově musíme nadále usilovat o to, aby energetické úspory byly něčím charakteristickým pro naši práci ve všech oblastech. V plynulých letech velká část naší výroby, jak víte, byla přesunuta do Číny, kde je hlavním zdrojem energie uhlí. A výsledek je, že dnes Čína produkuje nejvíce emisí CO2 na celém světě. V průběhu uplynulého desetiletí Evropská unie přišla o 350 miliard investic a jejich globální podíl klesl ze 40 na 20 a to vše tedy ve prospěch Číny. Za Atlantikem, jak jsme říkali, je ten břidličný plyn, který podstatně mění energetický mix ve Spojených státech. kdy tedy dochází k velkému poklesu cen elektrické energie a na druhé straně ceny elektrické energie pro evropský průmysl rostou. My musíme usilovat o to, aby náš budoucí energetický mix obsahoval všechny naše interní energetické zdroje. Je jasné, že vysoké, zdroje energi- vysoké ceny energie, jak jsme říkali na počátku, se stávají klíčovou složkou průmyslové politiky Evropské unie. Musíme dosáhnout rovnováhy, rovnovážného přístupu, pokud jde o břidličný plyn, musí být provedeny odpovídající investice, protože jinak, pokud tedy břidličný plyn je jedna z věcí, kterou bychom měli proskoumat, ale pokud rychle nezasáhneme a nevyužijeme všech těchto energetických nástrojů, tak nám hrozí, že naše konkurenceschopnost ještě klesne a to prudce. A rozdíl v cenách energie povede k tomu, že evropský průmysl bude skutečně velmi oslaben ve světové konkurenci. Jak jsem říkal, před eh, únorovou radou předložíme tuto zprávu, kterou vypracovalo moje generální ředitelství a generální ředitelství pana komisaře Ettingera, abychom konkrétně přispěli k řešení. Pokud o mě, myslím si, že je důležité zajistit eh, různorodost energetického mixu, potom se také zaměřit na to, jaký je vliv eh, státních eh, dotací a různých podpor pro obnovitelné zdroje energie. Komise minulý měsíc předložila pokyny pro harmonizaci systému národních pobídek pro obnovitelné zdroje energie a i když tyto pokyny zatím nejsou závazné, tak členské státy je musí vzít v úvahu protože jak jsme v parlamentu před eh, několika dny, v italském parlamentu před několika dny říkali, tak je to důležitá věc. Pak je zde otázka postupného z outu, jaderné energie a využívání nekonvenčních eh, zdrojů. Toto vše zase bude další výhodou pro naše konkurenty ve světě. Dále je prioritní zaměřovat se na inovaci v oblasti obnovitelných zdrojů, navít, najít nové řešení, aby se snížily náklady, podporovat také vzájemné propojení, abychom dodrželi ty naše cíle pro rok 2020, které jsme si stanovili. Pokud jde o rozvoj obnovitelných zdrojů energií, tak to nepřispívá jenom ke splnění našich ekologických cílů, protože eh, nový zelený model podnikání, zelená ekonomika. To je také příležitost pro naše podnikatele. Dnes jsem předložil výsledky Eurobarometru, které se týkaly toho, jak malé a střední podniky postupují směrem k čím dál zelenějšímu podnikání. Některé podniky se tak rozhodly z přesvědčení, některé kvůli tomu, aby uspořili, ušetřili. Nicméně využívají systémy, které jsou ekologičtější a méně znečišťují. To je také velmi důležité. A v poslední misi pro růst jsme se zaměřili na ekologické technologie v sektoru vodohospodářství v Izraeli a v Číně tam eh, partneři z těchto dvou zemí měli velký zájem o evropské know-how v této oblasti, takže veškerá tato práce může být velmi důležitá pro naši konkurenceschopnost, ale musíme být také odvážnější v těch svých rozhodnutích a abychom reagovali na požadavky průmyslové konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, tak musíme přinášet odpovědi, které budou spočívat v tom, že budeme mít více Evropy, ne méně Evropy. Potřebujeme skutečně vnitřní jednotný trh s energií a to musíme udělat, pokud chceme dosáhnout toho, aby náš energetický systém byl nástrojem, který bude silně podporovat konkurenceschopnost našeho průmyslu s tím, že naším cílem vždycky bude mít systém, který bude eh, vytvářet více pracovních míst. To může být rozhodující pro to, abychom porazili krizi. Nuoširdus ačiū Europos. Děkuji. Děkuji místě předsedovi Evropské komise, který má na starosti průmysl a podnikání. A teď už předám slovo poslednímu řečníkovi, který eh, vystoupí na téma břidličného plynu v Evropě. Bude hovořit o energetické účinnosti. Předávám slovo panu Randalu Bowiemu, prosím. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za slovo, dobré odpoledne. Já bych se chtěl krátce zmínit eh, v příštích minutách nejenom o břidličném eh, plynu, ale o alternativách eh, k břidličnému plynu. Mě tady potěšily některé poznámky pana komisaře Tajányho, které se týkaly účinnosti jako určité alternativy, protože přesně tak to je podle mého názoru a podle názoru řady odborníků, kteří působí v této oblasti. Myslím, že se asi dnes shodneme po dopolední diskuzi, jaké jsou tady problémy. Rostoucí ceny energií, zhoršující se konkurenceschopnost, přetrvávající riziko klimatických změn Kromě toho ještě nezaměstnanost samozřejmě a navíc k tomu všemu celá řada dalších problémů eh, se znečištěním místního životního prostředí. Jak víte, tak většina měst v Evropské unii nyní porušuje emisní limity, vypouštějí mnohem více eh, emisí, než povoluje VTO nebo dokonce příslušné evropské směrnice, takže to je další veliký problém, který se jenom přidává k všem těm ostatním. Jakým způsobem to vyřešit? Abych navázal na dopolední diskuzi, domnívám se, že to není jenom otázka ceny energií, ale také nákladů na energie, jde o množství zdrojů a energie, kterou eh, spotřebáváme a musíme vzít v potaz eh, také eh, to, co chápeme pod pojmem konkurenceschopnost. To neznamená, že budeme pouze levně vyrábět, jde také o kvalitu, jde o dobře vzdělanou pracovní sílu, je to celý soubor nejrůznějších faktorů, které přispívají k větší konkurenceschopnosti. A já se domnívám, že se Eh, v tomto myšlenkově eh, zbližujeme. Samozřejmě, že třeba se neustále připomínat, že je potřeba řešit klimatické problémy, že je potřeba nastartovat růst, protože růst nás pože, povede k dalším investicím, že je potřeba zvýšit produktivitu pracovní síly a kapitálu a že je třeba eh, zlepšit ochranu životního prostředí a tím snížit také zdravotní problémy, které z toho vyplývají. Dokončení jednotného trhu je také velice důležité. Je potřeba tento trh použít eh, pro eh, zvýšení energetické účinnosti. Skutečně to je součástí mm, energetického trhu a pomůže nám to vyřešit celou řadu současných problémů. My jsme Eh, slyšeli pana profesora Bloka, který zde hovořil o obnovitelných zdrojích, eh, o solární větrné energii, o geotermální přílivové eh, energii. Jsou to trvalé dostupné energetické zdroje. A to je skutečně budoucnost. Břidlicový plyn a pan komisar Stajan říkal, že třeba vnímat tuto možnost eh, obezřetně. Já si myslím, že už nyní je zjevné, že to není životaschopná alternativa. Sám jsem si prošel řadu studií Spojené státy, jsou ve zvláštní situaci. Když si projedete Spojené státy, tak uvidíte, že vlastně západní část eh, Spojených států je v podstatě neobydlená, takže tam je možné eh, dojet a začít eh, kutat a těžit břidlicový plyn, ale to neplatí pro Evropu. Ta situace je tady jiná a myslím, že musíme především uvažovat udržitelně. Pokud jde o udržitelnost, tak tady ten problém, hlavní problém eh, stále jsou eh, skleníkové plyny. Myslím, eh, že tedy tady nám ten břidlicový plyn úplně nepomůže. A teď, abych navázala to, co říkal pan Tajány, k inovacím, efektivnímu využívání zdrojů, a k tomu, abychom byli v popředí. To je vše důležité, pokud chceme udržet konkurenceschopnost. Potřebujeme ovšem také dosáhnout vysoké kvality a nesnažit se pouze konkurovat cenou. Pokud jde o účinnost, tak si myslím, že ta nejlevnější energie ta, kterou nikdo nespotřebovává. Jde tedy o to, že sice můžeme zlevnit eh, cenu na kilowatt, eh, ale skutečně ten kilowatt uspoříme pouze, pokud ho nespotřebujeme. To znamená, při rozvoji vnitřního trhu je třeba dbát na eh, účinnost. Já jsem spolupracoval eh, v této oblasti již dlouhou dobu a celá řada věcí, které potřeba udělat, už tady zaznělo. Rozvíjet kapacitu na trhu, rezervní kapacitu, abychom překlenuli období, kdy nejsou obnovitelné zdroje k dispozici a tak dále, ale důležité je, aby spotřebitelé eh, měli možnost pomoci eh, v situaci tím, že sníží eh, tlak, který je vyvíjen na distribuční systém a mm, v tom nám pomůže dokončení vnitřního trhu a nedílnou součástí energetická účinnost. Jak už jsme říkali dopoledne, nepotřebujeme pouze vzájemná propojení, potřebujeme také generace na místní úrovni. Je to eh, kombinace obou dvou eh, faktorů, jde o to, jak to konkrétně eh, zrealizovat. Budovy jsou součástí této rovnice, protože spotřebovávají až 40 vyprodukované energie jsou důležitou eh, součástí naší infrastruktury. Standardizace je také důležitou součástí dokončení jednotného trhu a je to zvláště důležité pro energetickou účinnost, protože to je podle mého názoru předpoklad Máme určité minimální požadavky na energetickou účinnost, jsou to ty požadavky podle směrnice ekodesign. Toto vše nám pomáhá zharmonizovat vnitřní trh, zejména tedy v oblasti energetické spotřeby. I obnovitelné zdroje budou vyžadovat určitou harmonizaci. Důležité jsou související věty v oblasti zdraví, odolnosti vůči požáru, měření a tak dále, ale klíčové pro harmonizaci je, že řada těch standardů se stává standardy globálními. Spojené státy teď přejímají některé standardy z ekodesignu, což je myslím, poměrně zajímavé. Čína eh, k tomu také přistoupila, takže evropské normy se stávají vlastně normami ISO, jsou to globální normy, takže kdybychom teď mohli nastavit standardy pro výrobky, mohli bychom tak zvýšit naši možnost dalšího expertu, protože bychom nastavili standardizaci výrobku, podpořili tím svůj budoucí export. Eh, systémy auditu v oblasti energetiky se také stávají součástí legislativy v poslední době. Eh, jde tedy o legislativu o energetické účinnosti, kde už nacházíme ustanovení a požadavky na audit v oblasti energetiky, kdy velké podniky musí sledovat eh, svoji spotřebu energie, musí mapovat tak, aby věděli, kde je možné dosáhnout největších snížení. To jsou klíčové věci. Systémy řízení energií jsou toho nedílnou součástí. Ještě je před námi mnoho práce. Je potřeba dokončit jednotný trh především v oblasti energetické účinnosti. Musíme odstranit překážky pro obchod, omezit příliš dominantní hráče, zvýšit obchod, snížit náklady. Také vzájemné uznávání a certifikace eh, jsou součástí jednotného funkčního jednotného trhu. To je tedy spíše otázka informovanosti. Evropské financování je v tom velice důležité. Osvědčené postupy a praxe se už začínají sdílet. Spolupráce je tedy věc, která je zásadně důležitá a nesmíme se to plést eh, s mm, koluzí podniků na trhu. Dlouhodobý aspekt, dlouhodobost je důležitá, protože pokud hledíte na věci v energetice krátkodobě, přináší to problémy. Abych navázal na ty závazné cíle, na tuto diskuzi, kterou jsme zde vezli, vedli, Dosavadní eh, zkušenosti naznačují, že pokud si chcete nastavit nějaký cíl, měl by to být hlavně cíl v oblasti účinnosti. Cíle v oblasti skleníkových plynů sami o sobě stačit nebudou. Překážky neekonomické povahy eh, jsou také velice důležité, proto cíle v oblasti energetické účinnosti budou zásadně eh, důležité pro naplnění jiných cílů, například cílů eh, v oblasti skleníkových plynů. Potřebujeme ovšem cíle závazné. A teď krátce k potenciálům, eh, pokud jde o úspory. Nedávné studie ukazují, že Potenciální úspory ve všech sektorech jsou poměrně vysoké, jde až o 40 celkově do roku 2030. V oblasti bydlení to je až 61 dopra- v dopravě 26 pardon, 40 opravuje se řečník a u průmyslu je to 26 Jsou to tedy čísla obrovská. Budovy mají největší podíl do roku 2080 eh, máme až 80% pravděpodobnost snížení energetické eh, díky energetické účinnosti. To aspoň ukazují současné studie. Pokud eh, současné budovy v Evropské unii budou a další budovy budou plánovány podle současných požadavků, je možné dospět eh, ke zlepšení energetické účinnosti o další 3 a při hloubkové restrukturalizaci a obnově budov můžeme dosáhnout až 5% eh, zvýšení energetické a nakladové účinnosti. Účinnost tedy přináší celou řadu výhod, o tom se mluví velice často. Pokud vidíte eh, tady ten eh, graf, eh, který tu promítám, tak vidíte, že že vlastně energetická účinnost okamžitě přináší návratnost, přináší zpět investované peníze, které můžete investovat jinde. Snižuje také chudobu, zvyšuje a zlepšuje blahobyt vytváří nová pracovní místa. Půl milionu pracovních míst je možné vytvořit do roku 2020, pokud využijeme eh, současného potenciálu úspor. Energetická účinnost má také pozitivní dopad na veřejné rozpočty, především na peníze, které se vydávají na podporu nezaměstnanosti, Eh, ty dávky jsou tady velice početné, takže eh, všechny výpočty, jak vyřešit eh, krizi, by neměly opomíjen energetickou účinnost. Z historického hlediska úspory v oblasti energetické účinnosti už se projevily. Tady vidíte výpočty IEA Ukazuje se, že naše potřeba bude o 65 vyšší v příštích eh, letech eh, a energetická účinnost je eh, tou hlavní složkou v tom energetickém mixu. To znamená, je potřeba uspořit a doporučuji všem, aby se na tato čísla podrobně podívali, protože je to skutečně až zarážející si něco takového uvědomit. Teď několik konkrétních příkladů. Eh, vezmu jako příklad Dánsko, které má eh, vysoké ceny na energie. Navzdory tomu má velice silné hospodářství, jedno z nejsilnějších v EU, takže argument, že daně podkopávají průmysl, neplatí. Dánsko to zcela jasně popírá Platí to i pro jiné země a v Dánsku proběhla nedávno studie, která toto dokládá. Daně skutečně neměly žádný dopad na soukromý sektor, na zaměstnanost nebo na spotřebu či rovnováhu plateb. Projevil se pouze pozitivní dopad na zaměstnanost. Došlo naopak k vytvoření řady eh, roz, eh, velkých eh, mezinárodních společností k růstu HDP o 3%, což je nejvíce na celém světě. A přestože Dánsko je malá země, tak tam sídlí řada velkých společností, které vyrábějí čisté technologie Danfoss, Vestas, Grundfos, Rockfall, Siemens, Windpower, Velux a tak dále. Energetické technologie představují 10 celkového dánského vývozu zboží což je vůbec největší eh, podíl eh, takovéhoto zboží na vývozu na světě. Tady vidíte konkrétní čísla, která ukazují, že ty ekologické daně skutečně v Dánsku neměly žádný dopad na HDP, pouze na zaměstnanost, a to v pozitivním slova smyslu. Eh, tady vidíte závislost na energetickém dovozu. Dánsko je jediný členský stát v EU, který má pozitivní eh, vývoz energetiky. Ostatní členské státy jsou eh, čistými dovozci. Malta například je stoprocentním dovozcem energie. To je, myslím, také eh, fascinující výsledek. Teď velice rychle projdu tyto slajdy. Tady vidíte potenciál úspor u Eh, ocely a železa. Tady je ten potenciál poměrně dosti vysoký. Souvisí to se zaváděním eh, kogenerační eh, cyklu. Ty úspory jsou až 30 jsou i vyšší, dokonce vyšší než průměr v zemích OECD a v Evropě. To tež eh, platí u eh, potenciál úspor v chemickém a petrochemickém průmyslu. Toto jsou čísla, které tady uvádělo Business Europe, 40 nákladů na výrobu elektřiny, eh, o tolik je vyšší cena elektřiny v Evropě oproti Spojeným státům, ale to jsou čistě informace o cenách, což neznamená, že tomu tak bude navždy. Abych to uzavřel, eh, jednotný trh musí řešit problémy s investicemi, ale musí chápat energetickou účinnost jako důležitou součást, stejně jako obnovitelné eh, zdroje energie. Důležité proto jsou pracovní místa v oblasti zelených technologií, nízkouklíkových technologií. Evropa by měla eh, být v popředí inovací v této oblasti. A na závěr tady Eh, ukážu tuto fotografii, která na mě udělala veliký dojem. To je sonda eh, Juno, která byla mm, vyslána k eh, Jupiterovi a za poměrně mm, primitivní technologie udělala tyto snímky Jupitera a když se blížila k Jupiteru, tak zachytila vlastně Zemi a měsíc ve vzájemném eh, spojení a je to vůbec poprvé, co jsem uviděl na jediné fotografii takto eh, zemi a mm, měsíc. Ukazuje to jednak, eh, jak sami jsme ve vesmíru a za druhé ovšem také to, že technologie postupují ku předu velice rychle, mohou vyřešit celou řadu věcí, možná i vysoké energetické ceny. Děkuji. Děkuji gerbiamoji Europos efektyvaus energijos vartojimo ekonomikos tarybos. Děkuji. Děkuji e, panu řediteli z Evropské rady pro e, energetickou účinnost, panu Rendelu Bowimu. Vážení kolegové, eh, jak si eh, uvědomujete, tak někteří naši řečníci překročili svůj časový limit, nicméně jejich prezentace byly velice zajímavé. Eh, nejprve, než začneme s debatou, bych vám chtěl připomenout, že poslanci národních parlamentů měli vyplnit tady ty žluté kartičky s žádostí o slovo a také bych chtěl připomenout, že platí stejná pravidla jako ráno. Dvě minuty na řečníka, a jednu minutu na otázku. Takže nejprve budou hovořit dva řečníci z národních parlamentů, potom jeden poslanec Evropského parlamentu. Prvním na mém seznamu je kolega z Kosova z výboru pro hospodářství a rozvoj, je to předseda tohoto výboru, pan Guta Sašiken. Omlouvám se, jestli jsem špatně vyslovil to jméno. Děkuji. Já bych chtěla říct, že v Kosovo v tuto chvíli e, funguje pouze jeden e, operátor a jde o první privatizovanou distribuci. E, legislativa která se týká tohoto jediného operátora, připravuje otevření trhu v koordinaci s evropskou legislativou eh, pro eh, obnovitelné zdroje a soukromé podniky eh, která nyní přichází do Kosova. Připravujeme drobné projekty. Zemní plyn tu zatím není přítomen a není důležitou součástí energetických zdrojů v Kosovu. Čekáme na provázání, propojení sítí s Albánií, která zvýší naše potenciály pro to, abychom se stali součástí jednotného energetického trhu. Nacházíme se nyní ve fázi, kdy začínáme s projektem výstavby nové elektrárny. A chtěla bych se zeptat na dvě věci. Jsou to otázky, které se týkají dotací na e, obnovitelné zdroje. E, velmi mě zaujalo, když pan Bayer tady hovořil o e, aspektu soukromých podniků. Já bych se chtěla zeptat, jaké, jaký má přínos jaký, jaký vliv mají dotace na energetickou politiku a na chování podniků. A také bych se Pan Bayer hovořil o snižování emisí. Já bych se chtěla zeptat, jaký je ten pozitivní dopad na podniky a jak podniky vnímají svou roli při snižování emisí. Je to pro ně výnosné a také pomáhají dotace podnikům začínat pracovat s obnovitelnými zdroji? To je otázka na pana Bloka. Děkuji. Vážení kolegové, jestli budeme překračovat časové limity, tak ne každý bude mít příležitost hovořit. Já budu muset vás přerušovat a odebírat vám slovo. Dostal jsem eh, otázku k těm slajdům. Pokud si kolegové přejí, tak eh, můžeme eh, prezentace rozeslat na vaše e-mailové adresy. Další na řadě je eh, poslanec Polského senátu Stanislav Iva. Co nejstručněji, prosím. Děkuji. Když vezmeme v úvahu vyváženost tří pilířů energetické politiky Evropské unie, tak si musíme uvědomit, že jedině klimatická, energetická politika, které budou spolu spolupracovat, nám zaručí rovnovážný hospodářský rozvoj a Musíme také dosáhnout globální dohody, pokud jde o snižování emisí, protože pokud ne, tak to ohrozí reindustrializaci Evropy. Otázka cen energií jde ruku v ruce se závazností klimaticko-energetické politiky. Vysoké energetické ceny mají vliv na konkurenceschopnost našeho hospodářství a zhoršují hospodářské podmínky. V Polsku Vzrůst cen energie o několik procent může způsobit likvidaci asi sedmi tisíce pracovních míst v energeticky náročných průmyslových odvětvích. Riziko pro konkurenceschopnost Evropské unie jsou různé manipulace přes ETS, který má být tržním mechanismem. Ta eh, podmíněnost eh, je vedena trhem, takže tady nemůže být žádný prostor pro vněšování se státu. Je třeba upozornit na to, že je třeba soustředit se na to, že Evropa se musí vrátit zpět na cestu růstu a tvorby nových pracovních míst. Snaha snížit emise skleníkových plynů a tak dále nesmí vést k dalšímu zvyšování cen Evropská unie musí zohlednit specifika jednotlivých eh, zemí, pokud jde o suroviny a geografické možnosti a vlastně na technologie. Děkuji. Ačiū, dobrý kolega yra užsirašęs Europos parlamentu? Děkuji. Dále eh, poslanec eh, Evropského parlamentu Josef Imbrasas. Děkuji. Když se dnes bavíme o energetické účinnosti, tak vidíme eh, hlavní cíle do roku 2020, ty leží nyní před námi a když se podíváme na statistická data, o to o zvyšování spotřeby mezi eh, roky 2010 až 2012, tak doufáme, že ty cíle splníme. Energetická účinnost neznamená eh, renovaci bydlení, což je velice eh, zásadní zejména pro východoevropské země. Máme tady obrovský potenciál, protože tady eh, se toho dá hodně dosáhnout v oblasti energetických úspor a energetické účinnosti. Pokud jde o obnovitelné zdroje, tak jak můžeme zajistit lepší využívání obnovitelných zdrojů? Musíme eh, poskytovat dotace těm občanům, kteří využívají ve svých domácnostech obnovitelné zdroje. Celá řada řečníků se o tom tady zmínila. Říkali, že musíme podporovat eh, obnovitelné zdroje a já pokládám následující otázku. Máme eh, tady nějakou roli při dotacích pro domácnosti. Děkuji. Děkuji. Nyní dám slovo řeckému kolegovi Janisovi Stamitisovi. Pane předsedo, nikdo nepochybuje o tom, že potřebujeme energetickou politiku, která by upřednostňovala růst a konkurenceschopnost. A, a dosáhneme to nejlépe těmito kroky, které vylepší existující rámec Evropské unie, který řídí politiku, eh, klimatickou a energetickou politiku do roku 2020. Jde zejména o snižování emisí, zabezpečení dodávek, podporování eh, konkurenceschopnosti přístupem, který kombinuje pokročilou technologii, e, nákladovou úspornost a správné využívání zdrojů. Tyto politiky mohou být potom hnacím motorem růstu. E, Evropská unie je průkopníkem čistých a účinných technologií v oblasti služeb i produktů a toho bychom měli co nejlépe využít. Některé z těchto politik mají za cíl snižovat znečištění a zvyšovat zdraví obyvatelstva. Na druhou stranu staly se terčem kritiky eh, za to, jaký vliv měli na ceny energií, protože eh, energie je proto dražší pro domácnosti i pro podniky. Proto musíme zavést jednotný trh této oblasti, ten by, byl dobře využit, ten by dobře využíval e, domácí rezervy paliv z obnovitelných zdrojů i z neobnovitelných zdrojů a zároveň by zajišťoval dodávku, podporoval by e, konkurenci. Přitom by se tak také e, šetřilo energii a zvýšila by se účinnost, energetická účinnost domácností. Takže naší ambicí je více elektřiny z obnovitelných zdrojů. S tím má zkušenost i má země Řecko. Je třeba zlepšit zprávu propojených přenosových soustav a soustředit se na snižování nákladů a využívat co nejvíce pokročilých technologií. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je Lena Svelsis z litevského parlamentu. Já bych se teď chtěl obrátit zejména na zástupce Business Europe. Proč se neřídíte Mezinárodní obchodní komorou, která ve své zprávě využíva, vyzývá země, aby přešly z hnědé ekonomiky na zelenou? Jestli jste dostatečně odpovědní, tak byste měli projektovat dopředu alespoň na 10 až 20 let. Musíte si uvědomit, že za 10 let bude, bude konkurenceschopnost jednotlivých ekonomik eh, hodnocena eh, energetickou účinností a ne objemem vyrobené energie. Energetická energetická účinnost je také eh, větším ziskem pro eh, průmysl a také eh, pro klimatické změny. Povědí, nejsou špinavé technologie založené na břidličných plynech nebo katastrofické jaderné zdroje. Obnovitelné zdroje budou s postupem času čím dál levnější a levnější a za deset let už budou velice dobře konkurenceschopné i bez dotací, což neplatí pro jadernou energii nebo břidličný plyn. Takže Evropa by měla investovat do bioplynu a ne břidličných plynů. Energetická účinnost přijde do Evropy s větrnou energií a ne s břidličným plynem. Evropa by tedy měla legislativními akty otevírat cestu chytrým přenosovým soustavám a potom bude udržitelná. A co místo toho děláte vy? Děkuji. Tak nyní pan Prody z Evropského parlamentu. Ehm, Děkuji. Já jsem chtěl vyjít z vystoupení pana Bloka, to negativní hodnocení energie. To znamená nutnost kumulovat energii a také kumulovat teplo a možnost využít nadprodukci energie k výrobě vodíku. To znamená to by byl zdroj pro rafinerie, podniky vyrábějící hnojiva a další průmyslová odvětví, která přímo využívají vodík a tím by se přispělo k rovnováze elektrické sítě a zároveň by se využili další eh, techniky, jak hromadit rezervy. Například eh, pomocí větrné energie, nebo tedy větrná energie eh, z offshore, může být eh, využita tak, eh, že objemy vody mohou být přesunuty a mohou sloužit jako hydraulická rezerva těchto jednotlivých eh, offshore větrných elektráren. To si myslím, že je velmi důležité. V každém případě děkuji za tuto přednášku, byla velmi, velmi zajímavá. Eh, děkuji. <clears throat> Nyní z rumunského parlamentu pan Dežuru. Prosím. S-a spus aici că mm, în America există mai multă energie curată și mai ieftină. Děkuji. Hodně jsme hovořili o čisté energii a o e, lepších trzích e, ve Spojených státech. Všichni souhlasíme s tím, že taková je skutečnost. Já si myslím, že hlavní výzvou, kterou musí Evropská unie řešit, je čistá energie za zajímavější ceny. Já jsem velmi pozorně sledoval vystoupení pana Bouvího. A mám pro něj otázku. Jak mohou státy Evropské unie povzbudit, podpořit projekty pro obnovitelné zdroje energie, pokud nebudou mít nějaký společný systém pro energetický mix pro členské státy Evropské unie který by byl schopen zajistit stejné ceny, stejné náklady na služby a zboží v oblasti obnovitelných zdrojů energie všude v Evropské unii. Tento systém výpočtu pro energie, který bude předmětem výměny mezi členskými státy, to by mohlo být takové první řešení, aby se vyřešily problémy s zásobováním Evropské unie energií. Thank you, Mr. Chairman. Další na mém seznamu je eh, zástupkyně litevského parlamentu, paní Vesajte. Konkurenceschopnost eh, evropské ekonomiky souvisí s používáním, využíváním eh, trhu pro, energetickou, pro energetiku, který bude eh, příznivý. Takže by bylo třeba oddělit eh, ceny zemního plynu a vytvořit konkurenceschopný trh eh, s plynem. Já souhlasím s řečníky, kteří hovořili o energetických úsporách a o energetické účinnosti ve stavebnictví, v dopravě a také v budovách, protože je to skutečně úkol, který bychom měli splnit. 21. století mělo být stoletím zelené ekonomiky a zelené energetiky. Ale jak to vidím já, tak eh, už to není cíl pro Evropskou unii. Já bych doporučila, abychom se podívali na ty, kdo jsou na špici v oblasti obnovitelných zdrojů energie, například Dánsko a další země, protože tam je budoucnost pro Evropu. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A nyní pan Correira de Campos Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád rychle poděkoval litevskému předsednictví a také národním poslancům, eh, kteří sem přijeli. Chtěl bych všechny pozdravit. Mrzí mě, že my, Evropané, jsme tak trochu ve špatné situaci. Přesnuli jsme svůj průmysl jinam a teď eh, chceme konkurovat ne Číně a Indii, ale Spojeným státům, eh, které nám berou trh, pokud jde o spotřební zboží. To, co jsme slyšeli dnes eh, odpoledne, bylo velmi rozporné. Tyto prezentace byly protichůdné a taková je i naše debata. Hovořili jsme o přidličném plynu, o globalizaci, o průmyslové výrobě a zároveň také o větší eh, pozornosti, kterou by Evropská unie měla věnovat klimatickým změnám. A teď máme pocit, eh, že by bylo lepší pálit severoamerické uhlí, protože by bylo levnější než naše. Já si myslím, že můžeme rozvíjet energetickou účinnost, která je zásadní pro omezení spotřeby. Musíme také přemýšlet o záruce dodávek, zajištění dodávek, protože některé země jsou skutečně ohroženy, je tam geopolitické riziko a oni z tohoto rizika eh, musí udělat trumf, musí zde být transevropské přenosové sítě a musíme bojovat proti izolaci, musíme podporovat výzkum a vývoj. A Evropa v současné době má konkurenční výhodu a tu musíme hájit. Příliš nechápu, co se děje v oblasti obnovitelných zdrojů, protože Evropa se na toto hodně zaměřovala. Myslím si, že teď toto nadšení zmizelo. Toto nadšení rozhodně, ale ztrácet nesmíme. Nesmíme se nechat rozptýlit různými eh, dotacemi až špatným výpočtem nákladů. Další na mém seznamu je pan Davide Kripa z, Evrop- z italského parlamentu. Děkuji. Já velmi vysoce hodnotím vystoupení pana Bouvího a pana Bloka. Myslím si, že ten břidličný plyn je takovým falešným zázrakem. I další naše konkurující země mohou se tímto způsobem zásobovat. Takže otázka, nebo tedy když všichni začnou používat břidličný plyn, tak se ta konkurenceschopnost v podstatě srovná. Myslím si, že je důležité vyslat signál, pokud jde o tu třetí průmyslovou revoluci. To znamená, eh, měla by to být, eh, být ta cesta ven, o které hovořil Jeremy Rifkin. Potom eh, musím říci, že energetická účinnost je naším zdrojem a Obnovitelné zdroje energie jsou důležité i z hlediska tvorby pracovních míst. Skladování musí hrát prioritní roli, ale spolu se spotřebiteli, nebo tedy spotřebitelé také musí být schopni rozlišit, kdy mají spotřebovat energii musí být schopen eh, podle toho, jaké jsou energie k dispozici, rozlišit, zase jedná o noční proud, denní proud a tak dále. My v Itálii máme tu chybu, že tam máme tak rozlišené ceny v průběhu dne, že přicházíme o určité eh, energie z obnovitelných zdrojů a to si nemůžeme dovolit. Děkuji. Nyní pan Penamáty z Itálie, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ta odpolední schůze se týká tématu, které je pro mou zemi velmi důležité. To znamená průmyslová konkurenceschopnost. Vysoce hodnotíme to, co říkal pan Tajany, protože si myslíme, že je důležité, aby Evropa přistoupila k rozvojovým politikám po fázi rozpočtových politik. Energetické náklady jsou v tomto smyslu zásadní protože politika obnovy konkurenceschopnosti nemůže být vedena, aniž bychom měli energii, která bude dostupná za konkurenceschopné ceny na světovém trhu a které budou srovnatelné uvnitř evropského trhu. Ale jedna věc, kterou už jsem říkal dnes dopoledne, rád bych ji tady zopakoval. Role trhu je zásadní, protože důležité je vzájemné propojení, nastavení systému, distribuovaná zpráva produkce a tak dále, ale je to důležité především z hlediska skutečné liberalizace vnitřních trhů, protože pouze toto může přinést konkurenceschopnost a snížení cen pro spotřebitele. Poslední věc se týká energetické účinnosti. My si myslíme, že účinnost mezi dalšími otázkami, na které teď bohužel nemám čas, hraje zásadní roli pro budoucnost pro systém výroby, ale také pro průmyslovou výrobu obecně. A stejně jako obnovitelné zdroje i energetická účinnost by měla být předmětem velké podpory. Podpory, pokud jde o výzkum a vývoj. To je věc, na kterou bychom se měli velmi zamýšlet při přípravě nových programů. Děkuji, vážený pane kolego. A nyní poslední řečník, poslanec eh, Evropského parlamentu, pan, paní de Gracio. Thank you. Eh. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pozdravit litevské předsednictví a všechny kolegy z národních parlamentů. A mám dotaz na řečníky, především na pana Bouího souhlasím s významem energetické účinnosti, nicméně místo toho, abychom se soustředili pouze na energetickou účinnost, myslím, že jako zákonodárci bychom si měli ponechat otevřené různé alternativy, například eh, výzkum a vývoj, který by mohl vést ke snížení cen na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Mohli bychom se eh, pokusit vyvarovat eh, některých minulých eh, chyb, pokud jde o zavádění nových technologií na trh, kdy se zaváděly technologie v oblasti obnovitelných zdrojů, které ještě nebyly dostatečně ehm, rozvinuté. Dále třeba dokončit jednotný trh, hledat alternativní zdroje energie a snižovat negativní dopad alternativních eh, zdrojů energie. Myslím, že pokud eh, spojíme to úsilí v různých oblastech, v oblasti technologické, procesní a tak dále, můžeme Evropě pomoci, protože Evropa se ocitá e, svébytné situaci, kdy jí chybí přírodní zdroje, pokud to všem spojíme to úsilí, můžeme se zasadit eh, o, čisté, eh, o čistou a dostupnou energii v Evropě. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Vyslechli jsme se celou řadu dotazů, postřehů a poznámek a myslím, že nyní je na čase, abych dal slovo našim řečníkům. Každý z nich má tři minuty na odpověď. Nejprve Nejprve vystoupí pan Ber z Business Europe. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat za všechny příspěvky byly velice cené a je tady několik věcí, o kterých bych se chtěl zmínit. Těžko to projít úplně všechno, protože myslím, že nemám ve třech minutách čas projít šest stran svých poznámek. Takže nejprve chci zdůraznit to, co říkalo několik z vás, jak z národního parlamentů, tak z Evropského parlamentu. To je to propojení a vnitřní trh. Já jsem o tom tolik nemluvil, ale samozřejmě s tím souhlasíme. Pokud si chceme dovolit eh, dostupnou energii za nepřijatelných nákladů a naplňovat zároveň naše cíle, tak je potřeba postoupit s vnitřním trhem eh, oblasti energetiky a to znamená také lepší propojení. To je dlouhodobé téma, včetně je to také priorita litevského předsednictví, řeší se to na Pirenejském poloostrově, je to dlouhodobé téma. Pokud jde o dotace, jaký dopad měly na firmy, když eh, vezmete 11% eh, sazbu projektu a investujete ty prostředky a podíváte se na cíle dotací u obnovitelných zdrojů, já říkám, že jsme pro obnovitelné zdroje, e, Nicméně nejsme proto, aby se tyto zdroje a jejich zavádění do praxe dotovalo trvale, protože e, to povede e, k poškození rovnováhy na trhu nepovede to k naplnění našich cílů. Pokud jde o energetickou účinnost, eh, ani tady eh, to nesmíme špatně pochopit. Já eh, si cením toho, co řekli ostatní řečníci, ale je třeba uznat, že průmysl se snaží, pokud jde o energetické účinnosti, došlo k úsporám, k investicím. Často je nejsnažší cesta zkrátka jenom snížit poptávku po energii Nicméně myslím, že na to nepotřebujeme žádné cíle. Potřebujeme spíše celkový systém, který nám nechá možnost, aby trh zafungoval a našel si nákladově nejvýhodnější řešení. Pokud jde o čisté technologie, tak eh, tady bych to chtěl také vysvětlit. nejde jenom o budoucnost, ale rovněž o přítomnost, stejně jako říkali kolegové poslanci a my to podporujeme. Jsme pro transformaci evropského hospodářství na nízkouhlíkovou ekonomiku, ale musí to proběhnout za určitého tempa, za určitou cenu, za určitých nákladů, tak, aby nám to umožnilo, aby většina průmyslu zůstala konkurenceschopná. A na závěr tady zaznělo od paní kolegyně z Portugalska, že Eh, jde o to celosvětové srovnání a v tomto srovnání ztrácíme na konkurenceschopnosti a s tím bychom měli něco dělat. Ještě bych se zmínil o dvou věcech. Eh, konkrétně o břidlicovém plynu. Nechci zacházet eh, do podrobností. Víme, že tento zdroj nám nevyřeší všechny problémy, ale mělo by být součástí energetického mixu a naše diskuze by měla být založena na důkazech, průkazných informacích, tak jako ve zbytku světa. Je jasné, že jsou tady rizika, nelze těžit za všech eh, rizik, navzdory všem rizikům, ale musíme vyvrátit přetrvávající mýty a milná přesvědčení. Neměli bychom se zbavovat této možnosti v rámci evropského hospodářství, protože by to nebyl správný přístup. Děkuji vám. Děkuji. Pane Bejrere. A nyní předávám slovo panu profesoru Blokovi. Děkuji za veškeré příspěvky v dnešní diskuzi. Samozřejmě, že bychom tady mohli strávit dalších několik hodin Eh, o diskuzi, v diskuzi o těchto tématech, ale omezím se na několik poznámek, jakým způsobem může obnovitelná energie stimulovat podnikání. Já myslím, že určitě může. Nejlepším příkladem je asi Německo, kde vidíme, že vzkvétá sektor obnovitelných energií, eh, stovky tisíc lidí v tuto chvíli zaměstnává a ačkoliv eh, tady došlo k určitému poklesu kvůli Číně, kdy se přesměrovalo část, přesměrovala část toho výrobního řetězce, pokud je o ty nejlevnější komponenty do Číny, ale zbytek zůstává v Německu a tento sektor nabízí celou řadu pracovních míst, bude nabízet nové podnikatelské možnosti a stimuly. a čím dříve se e, země zapojí do těchto stimulů, tím více z nich může vytěžit. Další otázka, která tady zazněla, jakým způsobem je možné motivovat domácnosti, aby začaly e, používat e, obnovitelné zdroje, investovali do nich. To je možné různými způsoby, například v Německu Eh, se uplatňuje výkupní, eh, garantovaná výkupní cena energie z obnovitelných eh, zdrojů. Poskytují se také levné půjčky, protože ne každá domácnost má na účtu dostatek úspor, aby mohla zainvestovat do nových technologií. Uplatňují se také chytré měřící systémy. To vše jsou motivátory vedoucí k většímu prosazování obnovitelných zdrojů, ačkoliv ne všechny tyto um, pobídky je možné udržovat v dlouhodobém časovém horizontu. Další otázka pana doktora Prodyho. Zda bychom neměli eh, převádět elektřinu na vodík. To je součástí řešení, ale není to řešení krátkodobé. Důvod, proč je elektřina velice eh, ceným nosičem energie a je cenější než jiné nosiče, je proto, že energii, eh, elektřinu, eh, když ji můžete použít, tak je lepší použít a převádět ji třeba i na tisíc kilometrů, je to pořád lepší, než ji převádět na vodík. A poslední otázka, proč eh, klesá to nadšení, pokud jde o obnovitelné zdroje Myslím si, že eh, řada lidí stále je nadšena z obnovitelných zdrojů, podobně jako řada vlád k ním eh, se staví pozitivně a eh, my jsme v situaci, kdy se dříve příliš obnovitelné zdroje nevyužívaly, jejich dopad byl minimální, nyní se začínají mnohem více prosazovat, už mluvíme o gigavatech z těchto zdrojů a přesouváme se tedy do nové situace a vidíme, i pozitiva přicházející ze znížených eh, emisí, nižších eh, velkoobchodních cen eh, na elektřinu, vidíme rostoucí zaměstnanost této oblasti, obtíže se, se zapojením do rozvodné sítě se daří překonávat. To znamená, že se ocitáme ve velice důležitém časovém okamžiku, z něhož můžeme pokračovat dále. Děkuji. Ačiū ponui Blok. Děkuji, pane Bloku. Děkuji za to, že jste eh, odpověděl na položené otázky a nyní dám slovo generálnímu řediteli eh, Evropské rady pro eh, evropskou účinnost, pan, pro energetickou účinnost panu Bouvímu. Děkuji. Já mám jenom několik ručných, stručných poznámek. Děkuji za velice užitečné připomínky k tomu zvyšování investic do e, energetiky, tak to by mohlo mít určitý dopad na cenu e, energie. Já si myslím, že problém je v tom, že tu existuje e, určitá sféra investičních nákladů a ty pocházejí například Například, když si vezmeme sektor eh, budov, tak to jsou dlouhodobé investice. A pokud eh, provedeme výpočet eh, jaksi užitného života budovy, což je asi tak 30-40 let, tak ten obnovitelný cyklus je zhruba 30 let, tak tato investice má velký pozitivní vliv na čistou současnou hodnotu, velice rychle generuje cash flow, takže je to užitečná investice, protože eh, existuje eh, vyvinutá technologie, která eh, šetří energii a ten vklad se tím potom splácí a navrát, navrací. Takže to sice trvá pár let, nicméně jde o velice vysokou aktuální hodnotu. Samozřejmě záleží, jak to počítáte, ale ta čísla vypadají velice příznivě. Myslím si, že e, obnovitelné zdroje už jsme probrali, ale mají ještě jeden e, velice důležitý aspekt, který musíme být na paměti, a to je jakási křivka učení. E, to se týká i, o, i investic do účinnosti. Týká se to výzkumu a vývoje, učení a peníze investované buď do energetické účinnosti nebo obnovitelných zdrojů také sebou nesou jakýsi aspekt učení. Učíme se, jak neustále snižovat výrobní náklady, aby byly ceny energie nižší a nižší. Dále zcela souhlasím s tím, že eh, je třeba jaksi držet krok se zelenými technologiemi a neustále se zlepšovat. Není to tak, že bychom eh, najednou zapomněli na výzkum v této oblasti. A konečně pokud jde o cíle, tak podle mě, když máme cíle v oblasti účinnosti nebo obnovitelných zdrojů, tak eh, se to velice osvědčilo, ale ty cíle jsou do značné míry tržní instrument. A myslím si, že je lepší dobrý tržní instrument než eh, dobrý cíl, protože když si členské státy spočítají, kolik uspoří, kolik jsou schopni uspořit a tak dále. A e, vy pak, my pak řekneme, ano, dělejte to, dáte jim maximální flexibilitu, tak oni potom můžou brát v potaz místní podmínky, e, místní náklady, místní potřeby. Takže jim dáme maximální flexibilitu, což je právě, v tom spočívá ta krása cílů. Proto já pevně věřím, v cíle energetické účinnosti i obnovitelných zdrojů. Také skýtají tyto cíle možnost, aby trh a průmysl a investice eh, mohly být plánované v dlouhodobém horizontu, protože investoři musí mít nějaký dlouhodobý plán, není to nic, co probíhá přes noc. Takže eh, zákonodárci také potřebují takovéto dlouhodobé cíle. To pomůže trhu, zvýší to investice, zvýší to růst a také zaměstnanost a s tím se pojí celá řada dalších pozitiv, eh, která jsou napojená na obnovitelné zdroje i energetickou účinnost. Děkuji. Děkuji, pane Bowie. Vážení kolegové, eh, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že čas letí a naše konference se blíží ke konci, je zapotřebí, abychom nějak schrnuli dnešní diskuzi a já bych zaprvé chtěl velice poděkovat výboru ITRE Evropského parlamentu, zejména paní předsedkyni Amelii Sartori a také místo předsedkyni paní Toja, které mi se mnou spolu předsedali. A také bych chtěl poděkovat za tuto příležitost spolu pořádat dnešní velice důležitou debatu. Takže, vážení kolegové, eh, děkuji našim řečníkům. Vyslechli jsme si dnes různé názory, které podnítily určitou diskuzi eh, mezi poslanci národních parlamentů i Evropského parlamentu. Chtěl bych také zdůraznit, že e, účinný energetický trh není možný bez propojení e, energetických sítí, což jsme dnes několikrát zdůraznili a e, naši řečníci také hovořili o energetických ostrovech, protože stále existují členské státy, které jsou energetickými ostrovy. A já jsem velice rád, že za dobu litevského předsednictví se nám podařilo sestavit seznam 248 PCI, které nás povedou k cíli eh, propojení eh, energetického trhu a eh, odstraňování energetických ostrovů. Vážení kolegové, my všichni si uvědomujeme, že Chceme-li eh, zajistit energetickou účinnost, eh, potřebujeme nějakou dohodu mezi členskými státy. Pan komisař eh, se také zmínil o tom, že potřebujeme pravidla, čeká nás sdělení komise, takže budeme vědět, jakou cestou se budeme ubírat. Má to zásadní význam pro průmysl i domácnosti a také to přinese eh, větší možnosti přeshraničního přenosu eh, energií, což usnadní přístup na trh malým a středním podnikům. Současný systém je příznivější pro eh, velké podniky, kdežto malé a střední podniky nemají příliš šancí se účastnit tohoto sektoru. Takže eh, hledíme-li do budoucnosti, potřebujeme jasnou strategii eh, pro eh, obnovitelné zdroje. Obnovitelné zdroje představují budoucnost evropské energetiky. protože e, nižší náklady, které jsou s nimi spojené, znamenají, že jejich popularita bude v budoucnosti vzrůstat. Je potřeba podporovat obnovitelné zdroje na evropské úrovni, abychom zabránili nezdravé rivalitě mezi členskými státy v této oblasti. Závěrem bych chtěl říci, že si myslím, že eh, dnešní diskuze znovu dokazují, že dokončení vnitřního energetického trhu je mnohostranný proces a my musíme působit v několika sférách současně a jsem velice rád, že během litevského předsednictví jsme učinili velký krok eh, kupředu směrem k těmto sílům a doufám, že následující předsednictví budou této problematice také věnovat patřičnou pozornost. Takže eh, ještě jednou děkuji eh, paní předsedkyni výboru eh, ITRE a předávám jí slovo, aby řekla pár slov závěrem. Grácie. Děkuji. Pár slov na závěr dnešního dne. Já jsem sice byla přítomna jen částečně, ale ta diskuse byla velmi intenzivní, velmi užitečná. Chci poděkovat především litevskému předsednictví za to, že navrhlo toto společné zasedání a že na sebe vzalo iniciativu. Děkuji za tento opravdu skvělý nápad a také za to, jak jsme mohli spolupracovat v rámci tohoto předsednictví, které se chýlí k závěru. Ukončili jsme za litevského předsednictví důležité práce, které budou důležité pro evropskou politiku v následujících eh, sedmi letech. Takže to byla opravdu velmi plodná spolupráce nejen v oblasti energetiky, ale i v celé řadě dalších věcí, které se odehrály v tomto půl roce. Takže si na to určitě budeme pamatovat i do budoucna. Děkuji panu Remigiusovi Zemajtajtisovi za to, že předsedal tomuto dnešnímu odpoledni, které bylo velmi přínosné a obohacující. Děkuji jménem všech kolegů, jménem paní předsedkyně Amelie Sartory. Seznámili jste se i s prezentacemi zpravodajů. Je jasné, že zpravodajové s velkým nadšením přistoupili k otázce integrace evropského energetického trhu a také k této velké změně evropské ekonomiky, která se má stát čistší ekonomikou. Já doufám, že Evropská politika se bude čím dál více obohacovat díky této výměně mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, protože to je podstata Lisabonské smlouvy. A právě to nám dnes umožňuje lépe se rozhodovat. Je důležité, aby se národní parlamenty podíleli už od počátku na rozhodnutích, která přijímá Evropský parlament, ne až v okamžiku, kdy dochází k transpozici evropských předpisů na národní úrovni, ale už od počátku, protože tak je možno sladit požadavky, problémy a jejich řešení. Vycházíme z velmi odlišných podmínek v členských státech, ale máme pocit, že ty problémy jsou opravdu společné. A jenom tak, že posílíme společnou politiku i v oblasti energetiky, můžeme najít řešení, i když naše země mají různou situaci. Mix různých energetických řešení je určitě rozumným řešením, ale k tomu potřebujeme větší evropskou integraci a to nám přinese tedy obohacení. A další bod, který jste připomněli i vy, je velmi důležité pracovat společně, pokud jde o energetiku, protože energie potřebujeme také k tomu, aby průmyslové politiky Evropské unie byly účinnější. A to jsou politiky rozvoje, protože nebudeme mít rozvoj, nebudeme mít oživení ekonomiky, pokud nedojde k opětovné industrializaci Evropy. Ale jakým směrem má tato industrializace jít? Jsou ekologické politiky jen překážkou, kterou musíme vzít v úvahu, cíl, který musíme splnit, anebo to může být také příležitost. Dneska jsme slyšeli několikrát, že i Obnovitelné zdroje energie mohou být příležitostí pro průmysl. Dále se hovořilo o energetické účinnosti, o výzkumu, o zelenější energii. Já chci všem připomenout, že v programu Horizon, a tady jsou kolegové, kteří byli zpravodaji nebo stínovými zpravodaji, spolu s průmyslovým vedením je zde i další velmi důležitá a úplně nová kapitola. Jde o to, jak dosáhnout toho, aby výzkum byl ve službách těch výzev, které musíme řešit. A energetická výzva, energetická problematika je zásadní, takže Evropa už v rámci programu Horizon přináší odpovědi, pokud jde o zintenzivnění výzkumu právě v této oblasti. Bude potom samozřejmě na členských státech, na vládách, na místních orgánech, na univerzitách, výzkumných ústavech, aby se využil tento prostor, který je jim tímto dán k dispozici. Děkuji dnešním hostům, panu Bovimu, panu Blokovi, zástupcům Business Europe a děkuji také všem. Vaše příspěvky budou v našem sekretariátu k dispozici a ještě jednou děkuji litevskému předsednictví a přeji vám šťastný návrat domů. Dar kartą ačiū gerimo kolegė ir, na, iš tikrųjų. Děkuji. Ještě jednou bych velice rád poděkoval za tento den. Byl obtížný, ale velice produktivní. Chci poděkovat všem. Pan předseda laskavě děkuje také tlumočníkům. Děkuji. A abych na závěr naší diskuzi schrnul bez, od, bez ohledu na to, jak dlouho jsme dnes diskutovali, bez ohledu na všechna ta témata, která jsme probrali, příští týden jsou Vánoce a myslím, že na nás všechny čekají doma naše rodiny. Přeji vám příjemné vánoční eh, svátky. Ah, tá